Dove? Allora io comincio con questo, vero Maria? Con questo e poi vi passo io la, l'approvazione del processo verbale. Sì. <clears throat> Possiamo cominciare la seduta, cari colleghi. Drazí kolegové, můžeme zahájit naše dnešní zasedání. Můžeme tedy začít? Musíme schválit pořad jednání. Já vám k tomu sděluji, že body číslo 9 a 33 byly odloženy a budou se probírat jindy. Navrhuji, abychom tam přidali na pořad jednání, k tomu současnému pořadu jednání, eh, přeskum návrhu dopisu, který se týká přístupu veřejnosti k dokumentům evropských institucí. Je to dopis zpravodajky Evy Lichtenberger. K tomu bychom se měli dostat později. A potom vám také chci říci, že kvůli technickým problémům eh, u Eurostaru paní kolegyně Volis eh, dohrazí s lehkým spožděním, takže body 5 a 6 budou řešeny až eh, později. Máte někdo nějaké námitky k pořadu jednání? Ne, takže tímto je pořad jednání schválen a můžeme přistoupit ke schválení zápisu ze zasedání 20. až 21. června 2011 a 11. až 12. července 2011. Nikdo nemá žádnou připomínku, takže je to schváleno. A nyní musíme tedy diskutovat o bodě číslo 4. Změna směrnic 89 666 z roku 2005 56 a 2009 101, pokud jde o propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků. Spravodajem je Kurt Lechner. A slovo má i hned tedy zpravodaj. Děkuji, pane předsedající. Nejdříve bych chtěl říci toto. V rámci našich poradách o zelené knize eh, jsme již o tom hovořili, eh, přijali jsme usnesení a poté, co byl předložen návrh, tak jsme měli krátkou diskuzi a nikdo jistě zde v našem kruhu nepochybuje o tom, že toto propojení je správné a důležité a že je třeba s tím pokročit. A no, ta celá historie má dvě problematické oblasti. Ta první, to jsou ty obsahové otázky. Ten věcný aspekt a to druhé, ta druhá problematická oblast je technická stránka a ta je také velice důležitá. Již naposledy jsem říkal, že já sám jsem si nevyžádal žádnou technickou expertizu, která by se týkala provozu takovýchto platformen a e, té e, digitalizace elektronických problémů, které se s tím souvisí. A myslím si, že Evropský parlament jakožto instituce, tedy ne jednotlivý kolegové, ale parlament jako instituce také žádnou takovou tu expertizu k dispozici nemá. A mně tehdy připadalo, že bychom nejdříve měli začít se té věci věnovat, abychom tak si rozhodovali při naší činnosti, během kdy toho, kdy tedy se tomu věnujeme a pak, že přesně uvidíme, kde je třeba učinit jaké technické rozhodnutí. Polské předsednictví se tomuto tématu velice věnovalo, věnovalo tomu spoustu sil a i na radě o tom vyjednávali a vypracovali text, který mi postoupili. Já sám jsem si to ověřil, analyzoval, díval jsem se na to, eh, jak to vypadá ve srovnání s naším usnesením a také s mými osobními názory a zjistil si, že ta věc je opravdu již tak daleko, že je možné rozhodnout. Je třeba tedy přistoupit k legislativní opatření, ale když se podíváme na některé technické aspekty, tak tam se projevuje, že to ještě není dokončené. Mám tím na mysli to, že tady ještě to třeba dopracovat. Ale jak říkám, je třeba v té věci pokročit a aby to bylo možné, tak jsem předložil eh, svou zprávu anglicky. Chci říci, že eh, aktivně eh, hovořím anglicky pouze omezeně, ale znám odbornou terminologii, já jsem schopen ji chápat. Protože jsem se držel podkladů z části polského předsednictví a z části jsem se toho, co mi dali k dispozici spolupracovníci a sekretariát. Krátce k věcným bodům. U zelené knihy jsme to také tak měli a tak jsme se na tom dohodli, že třeba, aby se založila platforma, přístupový portál a ne, ne nějaký nový evropský rejstřík. Aby to byl standardní formát, standardizovaný, to je důležité, a k tomu chci podotknout, protože mě otázka jazyků velice ležela na srdci. Chci tedy říci, já to ne, nejsem schopen správně přeložit ani do Němčiny, ale jde o to, aby prostě ten formát, eh, alespoň jeho název, eh, byl k dispozici ve všech oficiálních jazycích, aby člověk, který hledá, uživatel, opravdu věděl, o co se jedná. Ale aby ten zbytek zůstal alespoň eh, ponejprve v národních jazycích. To celé má Eh, za to má být tedy opět na komise. Nechceme to dávat zcela z rukou pryč, protože rejstříky jsou opravdu příliš důležité a týká se to celé řady právnických rozhodnutí a také důhledků. Toto je ovšem zajištěno v návrhu a tam eh, se nyní říká, že komise tedy to má ve své odpovědnosti, ale sama se může rozhodnout, do jaké míry to bude delegovat, do jaké míry to dá k dispozici soukromým zařízením. Ale je to opravdu komise, která o tom rozhoduje a která také rozhoduje o tom, jak bude vypadat vyhledávací systém a bude se o něj starat. To je pro nás důležité dále. Máme se ty jednotlivé právnické významy podle hm, národního obchodního práva či práva národních obchodních rejstříků. Souvisí to tedy k zápisu do obchodního rejstříku a tam jde o to, aby zde nedocházelo k dodatečné administrativní zátěži. A další problém to byly peníze. Otázka financí byla nyní eh, jaksi eh, ohraničena a já bych chtěla ještě poukázat na několik bodů, které jsou pro mě důležité. Tam se hovořilo o lhůtě 15 dnů. Já si myslím, že to nebylo správné a proto jsem tam dal do té formulace neprodlemně. Tak, aby tedy podle určité konkrétní situace to proběhlo. Jak budou vypadat ty identifikační čísla, eh, ty kódy, to je již v textu také. A komise tam navrhla celou řadu aktů v přenesených pravomocí, tak jak tomu činí v posledních měsících velice často. Já jsem a, i, a rovněž výbor IMCO jsme to již kritizovali, ale tady je určitá zvláštnost, chci na to opravdu poukázat. Já jsem ze své strany se pokusil uh, Poprosil jsem polské předsednictví o to, aby co nejvíce, co bude možné, dali přímo do textu zákona samotného, ale není možné nyní v zákonu vše přesně stanovit, protože mnoho věcí se teprve projeví, až systém začne fungovat a bude, bude nutné potom činit během fungování systému mnoho rozhodnutí. Takže já jsem navrhla, v podstatě to již bylo akceptováno, že opravdu část věcí se bude řešit pomocí aktů přenesené pravomoci a část ale také přes prováděcí akty. Možná ne všichni přesně vědí, jaký je ten rozdíl. U Těch aktů přenesené pravomoci komise v podstatě sama e, přijímá právní akt a potom rada a parlament a já jsem tam také navrhovala tři měsíce, protože si myslím, že dva měsíce je velice krátká doba. Komise, tedy Rada a parlament mají během tří měsíců možnost to odvolat. Ale eh, kladu si otázku, jsme toho vůbec schopni, protože takovýchto aktů jsou stovky, to není vůbec realizovatelné. U prováděcích aktů je to jinak. Tam musí členské státy souhlasit. A protože se zde jedná o velice technické záležitosti, které v podstatě je možné dohodnout pouze členskými státy, protože oni mají své vlastní restříky a své vlastní technické indikace, takže já si myslím, že je zde přípustné, abychom měli určitou důvěru a abychom v tom případě, kdy tedy komise a členské státy společně jsou toho mění, že v rámci prováděcího aktu je třeba přistoupit k určité technické opravě a úpravě, že bychom to v tomto případě měli akceptovat. Chci k tomu říci, že v takovémto případě by sám parlament neměl možnost správního hlediska to odvolat. To je mi jasné. Ale já si myslím, že když se na to podíváme z věcného hlediska, tak v tomto případě zcela výjimečně si myslím, že je to naprosto na místě, protože se jedná o technické otázky, a je to něco, kdy parlament v podstatě stejně vždy v pod to jak si odkývá. A zde si tedy myslím, že je důležité, aby do toho byly zapojeny členské státy, protože oni mají odborníky a vidí přesně, jaké konkrétní problémy mají z té věci. Takže si myslím, že zde je zcela na místě, aby členské státy tedy měly to právo toho souhlasu. A další věc, ten hlavní důvod byl, a není to identické s tím, co se dojednalo na radě, o čem se hovoří. Já jsem v určitých věcech tam dal své vlastní, eh, svou vlastní perspektivu. Ale chci říct, že i na radě v podstatě si myslím, že pro to, co zde máme nyní k dispozici, je většina. Eh, počkáme se tedy na překlady a potom budeme detailně o celém návrhu diskutovat. Já sám samozřejmě chci říct, že mým cílem bylo zejména po té, co polské předsednictví do toho vložilo tolik energie, dát celé věci šanci tak, abychom opravdu dokázali dospět k výsledku a celou věc dovést do konce. Děkuji. Grazie, kolega Lechner. Děkuji, pane kolego Lechnere. Vaše zpráva je velmi přesná. Děkuji. Nyní zahajuji výměnu názoru. O slovo požádala Evelyn Rechner. Prosím, Evelyn. Go ahead. Dankeschön, Herr Vorsitz. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za tento komplexní úvod. Opravdu to bylo skvělé. Chci pouze několik bodů doplnit. Samozřejmě my, kteří nemáme tuto technickou expertízu, se máme vyjádřit také k tomuto velice důležitému tématu, které má velké dopady na mnoho lidí v praxi na advokáty, také na soudce a tak dále a má také u těchto lidí toto téma e, vzbudit důvěru. A právě proto se chci také zmínit k závazné účasti všech členských států. Mně se zdá, že toto je stěžejní záležitost, že když se do takovéhoto projektu pustíme, pak se na něm opravdu všechny členské státy měly podílet. Potom ještě další zmíněné body. Tady také se hovořilo o technické expertíze, kterou nyní nemáme a která také vede k tomu, abychom vypustili aktiv přenesené pravomoci a abychom potom také důvěřovali komisi a členským státům, že příslušné věci implementují. Já tomu také tak chci důvěřovat a já si myslím, že komise se v této věci musí dobře vyznat. Ale já jako poslankyně jsem kapinku zdrženlivá, pokud se týče této varianty. Především tehdy, jestliže myslíme na to, že komise vlastně ne, nebude sama provazovat tuto síť, ale dá ji k provozu, předá ji k provozu někomu jinému. A tato kombinace mě vede k tomu, že jsem zdrženlivá, protože právě takováto témata, jako je toto téma, mají podléhat demokratické kontrole. Já se chci zeptat na pozměňovací návrh 21 kde hovoříte o výmazu reference o ochraně dat. Týká se to budoucí legislativy o ochraně dat? Či čeho? Ano, tak tím pádem jsme si to mezi sebou vyjasnili. a potom také závazná povinná účast všech členských států. To chci opravdu zdůraznit, že to by mělo být opravdu to nejdůležitější v tomto návrhu. Děkuji. Grazie, Evelyn. Děkuji, Evelyn. Hlásí se ještě někdo o slovo? Není tomu tak? chce k tomu něco říct komise? Non sembra. Zdá se, že ne. Výborně. Uzavřeme tedy tento bod a přistoupíme k následujícímu bodu. Body 5 a 6, jak jsme říkali na začátku, jsou odloženy na pozdější dobu, protože Diana ještě na cestě. Máme tedy bod číslo 7, výměna názoru ohledně vzájemného uznávání ochranných opatření v občanských věcech. Kolega Antonio López Isturiz, já bych chtěl kolegu poprosil, aby diskuzi o bodu 7 spojil i s bodem 8 protože i pro tento bod je zpravodajem. Bod 8 se týká minimálních pravidel pro práva, pro podporu a ochranu dětí, ochranu obětí trestného činu. Děkuji. Ano, pane předsedo, bude lepší spojit oba dva body. Děkuji, pane předsedo. Začnu bodem číslo 7 nařízení. V tomto případě je součástí balíčku o obětech, který byl zahájen 18. května tohoto roku a obsahuje dva nástroje. Za prvé toto nařízení, o kterém hovořím teď a pro něj jsem hlavním zpravodajem a také zde je směrnice, kdy já jsem tedy navrhovatelem stanoviska a o tom budeme hovořit později a to je právě pod bodem číslo 8. Z tohoto nařízení je důležitá jedna věc. Doplňuje EPO, European Protection Order, Evropský ochranný příkaz, který už platí v několika zemích. Je to iniciativa z roku 2009 a je to myšleno pro trestní oblast. Tento nový nástroj navrhovaný komisí chce rozšířit uznávání ochranných opatření také na občanské věci. V tomto smyslu musím poblahopřát komisi a poděkovat jim za to, že navrhli toto opatření, které doplňuje tuto ochranu obětí a staví je do centra politik Evropské unie. A Evropský parlament, který podle mého názoru musí být eh, základní součástí tohoto procesu, se do toho doplnil. Máme zde iniciativu členských států ze září 2009 a bude to doplněno vzájemným uznáváním ochranných opatření v občanských věcech. A tento nástroj má chránit dočasně osoby, kterým hrozí bezprostřední nebezpečí. Na základě vzájemného uznávání soudních a mimosoudních rozhodnutí zde bude platit automatické a efektivní uznávání těchto rozhodnutí, která umožní, aby soud jiného členského státu okamžitě začal tato opatření uplatňovat bez jakýchkoliv mezikroků, což samozřejmě je užitečné. A nemusí se uplatňovat ani exekvatur, protože zde máme přímé uplatnění. Určitě zde budou nějaké otázky k této záležitosti, především pokud jde o certifikáty a způsob, jakým se tyto certifikáty implementují. Já si myslím, že je to dobrá příležitost, abychom si dnes vyslechli kolegy z výboru Jury, pokud k tomu má někdo nějakou připomínku nebo návrh. K tomuto nařízení. Pokud jde o tu pracovní linii a harmonogram, tak já jsem o této chvíle k dispozici přijmout a prostudovat všechny návrhy kolegů a všechny připomínky. Myslím si, že návrh bude předložen ještě do Vánoc, abychom mohli hlasovat na výboru v březnu, koncem března a na plenárním zasedání by se hlasovalo v dubnu nebo v květnu, raději tedy v dubnu. A jsem tedy k dispozici očekávám vaše reakce. Bod 8. K té směrnici. Chci to také všechno zhrnout a proto vám řeknu, že tato směrnice, k níž se náš výbor vyjadřuje, vydává tedy stanovisko, tato Směrnice horizontálně stanoví minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu. Bez jakýchkoliv rozdílů zavádějí se tam základní práva pro oběti. Navrhuje se zde právo na získání informací o svém případě od prvního kontaktu s kompetentním orgánem. Rozumně to znamená mít právo na překlad a tlumočení. Musí být také přijatého žaleba na vyslechnutí, eh, proplacení nákladů, bezplatná právní pomoc a tak dále. To je celá řada věcí, které teď nemám čas vyjmenovávat. Je zde také zaváděn koncept respektování obětí. Nemá zde být tedy stěžován přístup ke spravedlnosti. Jsou zde obsaženy základní prvky, pokud jde o podporu a ochranu obětí trestného činu v průběhu trestního řízení, a to jak z psychologického, finančního, právního a dalších hledisek. Já si myslím, že ta iniciativa komise je dobrá a měli bychom o ní diskutovat. Jediná věc, která mě trochu trápí, protože je to věc, která se zvlášť týká mé země, je, že zde byly ponechány poněkud stranou oběti terorismu. Sdělení komise z 18. května která doprovází tento balíček o obětech, e, nebo tedy tuto směrnici v bodě 4 o specifických kategoriích obětí, uvádí oběti terorismu v rámci této skupiny. Nicméně tento typ obětí se znovu obsahuje v, bodem, v bodu, v bodě 3, e, odstavec 18, e, právní prvky, ale potom později článku 18 ohledně identifikace zranitelných obětí se na ně zapomíná. Tam se velmi správně uvádějí takové oběti jako mladiství, oběti sexuálního násilí, oběti obchodování s lidmi a postižení. Já si myslím, že do této kategorie by měly spadat i oběti terorismu. A to bude můj návrh v to je tedy teď z mé strany vše a ponechám to tedy k uvážení našemu výboru, abychom mohli zahájit eh, diskuzi, abych se dověděl, zda tato má iniciativa je v souladu s tím, co si myslí kolegové. A zda bychom to tam tedy mohli začlenit. Máme zde podobný harmonogram, podobný jako u toho nařízení. Předložím tento návrh co nejdříve, ještě do Vánoc, abychom mohli ještě na jaře hlasovat eh, ve výboru. Znovu opakuji, že jsem otevřený jakýmkoliv návrhům, jak ze strany svých kolegů, tak i ze strany Evropské komise. Byl bych rád informován o všech záležitostech, které se objeví a velmi rád budu s vámi všemi spolupracovat, abychom měli co nejlepší zprávy v tak důležité otázce. A jsem opravdu rád, že na evropské úrovni řešíme tuto otázku. Děkuji. Děkuji, děkuji za vaše zprávy, za obě zprávy. Hlásí se někdo o slovo? Zdá se, že to není ten případ. Komise? Ano? Ne? Ne. Takže uzavřeme tyto dva body a přistoupíme k následujícímu bodu na pořadu jednání. na volis, takže to musíme odložit. A máme zde bod 10. Evelyn Regner. 14. směrnice o právu společností o přeshraničním převodu sídla společností. Prosím. Děkuji, pane Pane předsedo, děkuji vám, postupujeme skutečně velice rychle právním výboru toto téma o převodu sídla společnosti není novým tématem. Nyní jsme se také již bavili o tom, že by se měla schválit směrnice 14. směrnice o převodu sídla, ale tímto tématem jsme se již také zabývali v mývalém volebním období. Vy Zpráva pana Léneho již také byla schválena v lednu a proto nestavíme na vodě, ale tady máme již hodně schválené legislativy. A nyní v současné době však musíme mnohé z toho vidět v jiném světle neboť v Evropě máme společný jednotný trh, ale pro to, když chtějí společnosti přejít do jiné země, tak musí všechno v jedné zemi zrušit a v druhé zemi začít od nuly. A to je anachronismus. To má také velké sociální, administrativní náklady. Je to spojeno s velkými nevýhodami, které existují a právě kvůli těmto nevýhodám se předkládá nová směrnice. To je hlavní poselství této této zprávy, to je výzva na komisi, aby začala legislativně jednat. Některé body, které jsou obsaženy, já jsem otázku, hlavní otázku přímo zde předložila, to je otázka sídla. V Evropě existuje velký problém důvěry. I investoři a také daňoví poplatníci eh, chtějí investovat do různých společností a často nemohou zjistit, o jaké společnosti se jedná a také, kde vůbec jsou osídleny, usídleny. A existují různé eh, společnosti, které mají pouze poštovní schránky a nikdo neví, kde se nalézají. A právě proto jsem chtěla pojmenovat věci správným jménem a sice přeložení s sídla má také jít ruku v ruce s přeložením eh, potom orgánu, tedy správních rad. A zde bych chtěla také poukázat na principy transparentnosti a tyto věci již jsou také obsaženy ve zprávě Léneho. Já také chci poukázat na otázku spolurozhodování zaměstnanců, protože tady již bylo zpracováno stanovisko ve výboru pro zaměstnanost a proto se o tom také již zmiňuji a toto stanovisko bylo převážnou většinou poslanců schváleno a také již vychází e, ze stávajícího práva o akciových společnostech a právě proto jsem se chtěla ubírat stejným směrem. V tomto duchu bych chtěla svůj úvod ukončit. Chci také ještě upozornit na data. 20.10. je lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů, tak abychom 22.11. mohli hlasovat ve výboru. A já si uvědomuji, že budou existovat také další názory a právě proto se již těším na konstruktivní diskusi o dalších návrzích a já doufám, že opravdu se obrátíme na komisi a vyzveme ji k, jedna, k legislativnímu jednání. Děkuji, Evelino. Pra- Děkuji za zprávu a zahajuji rozpravu. Kdo se chce přihlásit? Někdo? I zde se obrátíme na komisi, nemá na to žádný názor. Je prostě pondělí. To jo. Dobře, takže přistoupíme k bodu 11. Sebastian Valentin Bodu, rámec pro zprávu a řízení evropských společností. Prosím. În primul rând, cu privire la acest raport, uh, aș vrea să um, spun... Uh, Děkuji. Chtěl bych říci, že si nemyslím, že toto nařízení by se mělo vztahovat pouze na velké podniky a podniky obchodované na burze. na ty nejdůležitější, které jsou důležité z hlediska obratu nebo z hlediska oblasti, ve které působí. Nevím, proč by toto nařízení mělo platit pro malé a střední podniky. Ty potřebují flexibilitu a ne přísná a rigidní pravidla. Zmíním se o některých návrzích zelené knihy komise. Pokud jde o správní radu, tak eh, se domnívám, že bychom měli jasně rozlišit mezi předsedou správní rady a výkonným ředitelem CEO. Tyto funkce by měly být odděleny. Mělo by se jednat o dvě různé osoby ve společnostech. A měli bychom se omezit pouze na správní radu. Neměli bychom zasahovat do výkonné stránky společnosti. Pokud jde o správní radu společnosti, myslím si, že by měla být tvořena osobami, které mají zkušenost, praxi v této oblasti, v tom oboru, například bývalí ředitelé, pokud tedy zde nejsou nějaké střety zájmu. Možná bychom tedy měli profesionalizovat tuto funkci. Mělo by se to stát skutečným povoláním a neměly by to být osoby, které se prostě jednou za tři měsíce sejdou a potom zase jdou domů a dále se o celou záležitost nezajímají. Pokud je o služení správní rady, měli bychom se řídit principem rozmanitosti a měli bychom posílit roli nerezidentů. A pokud je o počet žen, tak já si myslím, že jejich zastoupení by se mělo zvýšit. Nemyslím si, že cestou je nějaká povinná kvóta. A to jak z právního hlediska, tak i z hlediska výběru, protože podle mého názoru je to proti právu akcionářů vybrat si členy správní rady. Pro posílení role žen by se měla použít flexibilní kvota. Co to je ta flexibilní kvota? Je to série pravidel, s jejíž pomocí každá společnost eh, bude muset eh, zveřejňovat eh, postup, jakým je možno zvýšit podíl žen ve správní radě a až k jakému číslu může tento počet dospět. Když například společnost, která má 1% žen, tak to samozřejmě nemůže mít nějakou kvotu, že by tam bylo prostě 40% povinné zastoupení žen ve správní radě. To by pro ně byl velký problém vůbec si to ženy vybrat. To znamená, že zde musí platit flexibilní kvóta. Společnosti sami musí rozhodnout, kolik žen chtějí a mohou mít ve správní radě a musí také zveřejnit postupy, jakým chtějí k tomuto číslu dospět. Pokud jde o činnost členů správní rady, myslím, že bychom měli usilovat o kombinaci přísných pravidel a uplatňování etického kodexu, pokud jde o počet mandátů, které může osoba zastávat ve správní radě. Já bych řekl, že maximum je pět, to je tedy příklad. Maximálně pět mandátů pro jednu osobu ve správní radě. Pokud eh, ty osoby usilují o větší počet mandátů, větší počet tedy funkčního období, tak eh, ty podniky, které takovéto členy ve své správní radě budou mít, budou muset vysvětlit veřejnosti, proč překročili toto pravidlo pěti mandátů. Aby všichni i úřady mohly pochopit příčiny. Pokud jde o odměnu pro členy správní rady, pokud jde o jejich odměňování, tak zde nejsou žádné zvláštní problémy. Problémy se týkají spíše výkonné stránky. Nicméně Normálně by tedy měla být tato odměna definována valnou hromadou a to jak pro správní radu, tak i pro výkonného ředitele. Nicméně nesouhlasím s tím, že by se zde stanovilo maximum pro odměnu členů správní rady. Musí je schválit valná hromada akcionářů. Jedná se o schválení politiky odměňování, ne tak o schvalování částek, nicméně jedná se tedy o schválení toho způsobu, jak se tato částka určuje. Nejedná se tedy o schválení absolutních částek, ale o schválení mechanismu. Právě kvůli tomu, aby se respektovalo právo na soukromí. Pokud je o riziko, myslím si, že provozní riziko nebo operativní riziko by nemělo být problémem, který by byl úzce spojen pouze s výkonnou stránkou Učeně se toho musí účastnit i administrativní, nebo tedy správní rada. To znamená, že musíme posílit eh, roli výboru, auditního výboru, výboru pro riziko a tak dále. Pokud je o akcionáře, je pravda, že počet akcionářů je důležitý, a jejich role také, ale myslím si, že hlavní problém této zprávy je ten, že je třeba posílit roli členů správní rady a ne roli akcionářů, protože pokud se akcionář nechce účastnit aktivně, tak eh, těžko můžeme přesvědčovat. Samozřejmě můžeme zde mít určité pobídky, můžeme ho motivovat, například eh, elektronické hlasování. To by mělo být povinné pro ty společnosti, na něž se nařízení vztahuje, by mělo být elektronické hlasování povinné. Nesouhlasím s povinným hlasováním. Akcionáři by měli mít svobodu rozhodnout, te, rozhodnout se, zda hlasovat chtějí nebo ne. Musí mít volnost spolu, spolupracovat. V některých členských státech jsou dohody mezi akcionáři zakázány. Já si myslím, že to přirozené a mělo by to být zákonné, aby se akcionáři mohli domlouvat a společně se dohodnout, jakým způsobem budou hlasovat na příštím zasedání valného, valné hromady. A dále, pokud jde o střety zájmů mezi akcionáři, měli bychom uplatňovat přísná pravidla. To znamená, když jsou zde transakce mezi stranami, které mají stejný zájem, tak ta osoba, která zde má střed zájmu, musí tuto skutečnost oznámit a musí se zdržet hlasování, protože jinak se vystavuje sankcím. Jinak by měla být zrušena transakce. Pokud je o menšinové akcionáře, ti by měli mít eh, ochranu, měli by být chráněni proti zneužití ze strany většiny. V každém případě musíme zabránit situacím, kdy menšinový akcionář může vše zablokovat a zneužít eh, legislativy k tomuto účelu. Pokud jde o poradce, anglicky stewardship, dohody mezi poradci a akcionáři by měly i nadále existovat. Myslím si, že tito poradci mají právo sbírat na trhu hlasy nevyjádřené ze strany akcionářů a mělo by to být zveřejněno. Musí veřejně říci, jakým způsobem hlasují. A myslím si, že musíme věnovat velkou pozornost otázce střetu zájmu, když zde máme tyto hlasovací poradce, kteří sbírají hlasy od různých akcionářů s různými náhledy. Pokud jde o počet mandátů, jak už jsem říkal, domnívám se, že jako pravidlo, bez ohledu na výjimky, jako základní pravidlo, bychom měli neuplatňovat nějaké povinné normy, ale měli bychom vždy vyžadovat vysvětlení. Proč? Protože je jednodušší mít flexibilní pravidla, která potom mohou být upravena. A pokud eh, nějaká společnost pravidlo nedodrží, Mělo by to být jasné. Ta společnost musí jasně říci, že nedodržela pravidlo a musí také říci, proč toto pravidlo nedodržela. A poslední problematika. Myslím si, že bychom neměli mít povinnou analýzu fungování společnosti nebo její správní rady ze strany nějakého externího analytika. To znamená, tato analýza by měla být volitelná, dobrovolná. Měli bychom samozřejmě pozbuzovat k této analýze, ale neměla by zde platit povinnost provádět tuto analýzu. Společnost potom může mít eh, tento certifikát, který pro ně bude přidanou hodnotou a který může podnik využít k tomu, aby přitáhnul kapitál. Nemělo by to být nějakou byrokratickou záležitostí aby si prostě společnost splnila povinnost, odškrtla si políčko a bylo by to. Mělo by to být skutečnou přidanou hodnotou pro společnost. A to je vše. Rozešlu dokument stínovým zpravodajům a stanovíme si datum, kdy se sejdeme a budeme o této otázce diskutovat. Děkuji. Děkuji za zprávu a slovo má Evelyn Regner. Děkuji. Budu zcela stručná. Ráda bych ale podotkla něco velmi zásadního. Hovoříme zde o zprávě řízení společnosti, o rámci pro evropské společnosti, ale neměli bychom postupovat eh, postupem business as usual. V současné situaci, kdy máme hospodářskou finanční krizi, se vyjasnila celá řada věcí. Ukázalo se nám, jakým způsobem není dobře postupovat a jak to nefunguje. A proto jsem chtěla opravdu poukázat na tento zásadní princip. Vše, co spočívá na dobrovolnosti, ne vždy funguje. Funguje ne vždy dobře, velice často to nefunguje dobře a někdy to nefunguje vůbec. Takže u této věci bychom se měli mnohem více soustředit na věci, které nejsou pouze dobrovolné, ale na záležitosti, které lze možné kontrolovat a uvalovat sankce. Příklad z mé země z Rakouska. Přednedávnem jsme eh, vlastně vyhodnocovali dodržování kodexu řízení a zpráv společnosti a výsledek byl tento. V naší malé zemi, kde máme několik eh, odpovědajících podniků, které jsou kotovány na burze, celé čtyři podniky dodržovaly tento kodex. 261 společností tento kodex nedodržovalo. Takže tady na tom se jasně ukazuje potřeba, abychom jednali abychom opravdu tam nezáváděli nějak, nezaváděli nějaké návrhy, které spočívají na dobrovolnosti. A zcela stručně bych se chtěla vyjádřit k otázce kvót. V rámci schůzky stínových zpravodajů se tomu budeme jistě detailně věnovat, ale chci říci, že v této souvislosti, když se podívám na návrhy paní komisařky Redingové, tak chci říci, že třeba je podpořit. A Měli bychom to zapracovat i právě do zprávy a řízení společností. A veškeré ostatní návrhy, které jdou tímto směrem, je mi jasné, že tam jsou různé postoje, ale všechny tyto názory je třeba podpořit. Ať to již přichází ze strany eh, zástupců mm, pracovníků či jiných stran je třeba, abychom tady měli odpovídající reprezentaci v rámci podniku, aby se z toho nedostala jakási klubová uzavřená záležitost. To je třeba zohlednit. A v tomto smyslu se těším na naši zajímavou diskuzi o tomto tématu. interventi? Ještě někdo se hlásí o slovo? Ne? Komise? Ne? Výborně. Takže přistoupíme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Rád bych vyzval paní kolegyni Mariel Galo, aby představila zprávu o kontrole celních orgánů zaměřené na dodržování práv duševního vlastnictví. Prosím. Merci, monsieur le... Děkuji, pane předsedo. Jedná se o první výměnu názorů o celním nařízení proti padělkům, které je součástí strategie Evropské komise pro vytvoření jednotného trhu zprávy duševního vlastnictví. Je tedy součástí celního akčního plánu boje proti padělkům na období 2009 až 2012. Ráda bych uvedla několik čísel, které uvedla Evropská komise 14. července tohoto roku, které svědčí o šíři tohoto problému. Je to opravdu podstatný fenomén. Le nombre... Počet zásilek zachycených eh, celnicemi se mezi roky 2010 eh, zdvojnásobil, protože bylo to původně 43 tisíc a pak 80 tisíc. Zabavení zásilek se z 15 tisíc v roce 2009 zvedlo na 43 tisíc v roce 2010 a musíme vědět, eh, že Základní kategorie zabavených eh, artiklů jsou cigarety, v případě tedy 34%, eh, domácí produkty 14% a mezi těmito produkty Máme takové věci jako eh, elektrospotřebiče, mídlo, kosmetické produkty a potom také hračky 7%. Takže zde opravdu jde o zdraví a bezpečnost našich spoluobčanů. V této první výměně názorů bych ráda uvedla přehled změn navrhovaných komisí. Jedná se o změnu nařízení 1383 z roku 2003 a chtěla bych eh, okomentovat tyto změny. Pokud je o působnost, návrh rozšiřuje pole působnosti nařízení z roku 2003. Cílem je pokrýt eh, různé způsoby používání a také různé typy produktů. Spadá také do pole působnosti takzvaný paralelní dovoz a mechanismy používané k obcházení technických opatření. Já jsem pro toto rozšíření působnosti, které navrhuje komise. Především, pokud jde o paralelní dovoz, a musím říci, že už jsme měli výměnu názoru s výborem IMCO na toto téma, tak bych ráda připomněla, že se jedná o porušení práv duševního vlastnictví protože ve většině případů ti, kteří provádějí paralelní dovoz, jsou také zapojeni do padělání zboží. A už ten paralelní dovoz sám o sobě je nezákonný. Aby celní orgány nebyly přetíženy, měli bychom jim dát k dispozici potřebnou dokumentaci, která by jim umožnila ověřit, zda zboží bylo předmětem nezákonného paralelního dovozu. Pořád tedy k té působnosti. Vyloučení zboží neobchodního charakteru, které bylo obsaženo nebo které je převáženo v osobních zavazadlech, to je tedy pořád zachováno a myslím, že na tom se všichni zhodneme. Převoz léku, nebo tedy transit léku byl také vyloučen z nařízení, ale možná víte, je to uděláno proto, aby se zabránilo konfliktu Evropské unie s Indií a Brazílií před VTO. Samozřejmě beru na vědomí tuto dohodu, ale Známe čísla Světové zdravotnické organizace a víme, že padělané léky cirkulují především v Africe, v Asii, v Latinské Americe a především tedy v zemích, kde se teprve rozvíjí ekonomika. Právě v těchto zemích se prodává největší počet padělaných léků. Musíme tedy vzít tento fakt v úvahu. Druhý bod, po té, co jsem tedy hovořila o polipůsobnosti, se týká zjednodušeného postupu ničení zboží. To je nový návrh, který tentokrát zavádí povinnost uplatnit zjednodušený postup zničení zboží a je zde presumce souhlasu pro padělané a pirátsky vyrobené zboží, což urychluje celý postup a snižuje byrokratickou zátěž, takže tím získáme čas. Třetí bod, ke kterému bych se ráda vyjádřila a který také musí být diskutován, jsou malé zásilky. Já plně souhlasím s principem, který zavádí zvláštní postup pro malé zásilky, drobné zásilky. Článek 24 návrhu obsahuje popis těchto postupů, ale je jasné, že musíme jasně vymezit ten pojem drobné či malé zásilky. A dále zde máme odstavec 5, na který bychom se možná měli zaměřit, protože ten text zde zavádí lhůtu 20 dnů pro deklaranta, aby se potvrdilo, nebo aby on tedy potvrdil, že souhlasí se zničením zboží. Má to být rychlý postup a jednoduchý postup a přitom je zde lhuta na odpověď 20 dnů. To mně připadá opravdu velmi dlouhé. Musíme se také zaměřit na otázku zodpovědnosti celních orgánů pro podání vysvětlení v případě zničení zboží. Poslední bod, o kterém bych se ráda zmínila, je otázka procesních záruk. Tento nový návrh zavádí procesní záruky Uvádí se zde také lhůty, kdy je možno zadržovat podezřelé zboží, vyjasňují se také podmínky, za kterých by celní orgány měly předat vlastníkovi informace o tom, co se děje s jejich zbožím. A mělo by se zde také hovořit o tom, jak bude probíhat zničení zboží, pod dozorem celních orgánů v případě, že bude dokázáno porušení práva duševního vlastnictví. Pak je zde také právo na obhajobu, to znamená právo být vyslyšen. I toto právo je zde zaručeno. Všechna práva a zájmy zúčastněných stran musí být dodrženy, ale v této záležitosti musíme zabránit tomu, aby zde neprobíhala nějaká dlouhá řízení která by šla proti tomu prvnímu cíli této legislativy, a sice jednoduchosti, a sice ochraně ekonomických zájmů našich podniků. A za druhé, nebo možná i za prvé, zde jde o ochranu zdraví a bezpečnosti evropských občanů. Pokud je o harmonogram, o načasování, jak víte, pane předsedo, Zapojeny do této záležitosti jsou tři výbory. IMCO je zodpovědným výborem, pan Kreutzmann je zpravodajem, to je tedy příslušný výbor a Inta a Jury chtějí být eh, do toho také zapojeny. Jednání o rozdělení kompetencí samozřejmě ještě neskončila. IMCO v současné době u této zprávy počítá s tím, že 28 února 2012 se bude o této zprávě hlasovat. Ve výboru Jury, pokud jde o mne, počítám s tím, že návrh stanoviska, svůj návrh stanoviska předložím už v listopadu, což by nám umožnilo hlasovat na prvním zasedání našeho výboru v roce 2012. Myslím si, že je to načasování, se kterým můžeme souhlasit a můžeme ho dodržet. Víme, že celní tematika není tak zajímavá a proto vám ještě jednou děkuji, že jste mě věnovali pozornost. Děkuji. Paní kolegyně Galo. Sperony požádal o slovo. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat kolegyni za její prezentaci a mám zde pro ně dvě otázky. Jedna se týká potřeby urychlit eh, postup zničení zboží, vzhledem k tomu, že každý postup, který je rychlejší, je výhodou pro všechny strany. Tak by mě zajímalo, proč v tomto případě by zde měla být chráněna především, eh, by měl být eh, chránit zájem našich podniků. Ty padělané výrobky jsou zadrženy na celnici a já si myslím, že už v podstatě není velký rozdíl pro ten podnik, zda se to zboží zničí za jeden měsíc nebo za jeden rok, protože zde nehrozí nebezpečí nelegální nebo nekalé konkurence, protože toto zboží nebude uvedeno na trh a bude zadrženo v celním skladu. Takže samozřejmě Eh, je rozumné postupy urychlit, ale nevidím zde ten vztah k ochraně zájmu našich podniků. A druhá otázka. Zda náklady na zničení tohoto zboží půjdou na úkor státu, který bude toto zničení provádět, anebo zda je ponese ten, kdo se ilegálně pokusí dovést padělané zboží. Děkuji. Eva Lichtenberger. Um, uh, Chtěla jsem pouze podotknout dvě věci. Ta první věc je toto. Hovořili jsme o otázce paralelních dovozů a již v rámci hlasování iPad 2 jsme o tom rozhodli. A zde jde také o to, že pokud do paralelní dovozy podrobíme velice přísnému režimu, tak budou vlastně zabráníme elektronickému odvohodování přes internet, protože internetové firmy nemohou převzít odpovědnost za všechno, co se obchoduje prostřednictvím jejich portálů, protože oni nejsou schopni systematicky ověřovat, k čemu všemu vlastně dochází. To je třeba zohlednit a nezapomínat na to. To byl důvod pro to, proč jsme tehdy hlasovali jinak. Chtěli jsme na to pouze poukázat, abychom si to opravdu uvědomili, že k tomu to jsme již hlasování měli. A další věc, náklady na zničení zboží. To je velice zásadně ústřední otázka láska a zbytek eh, tak jako tak eh, bude dořešovat náš stínový zpravodaj. Děkuji. Parola Engström. Děkuji, slovo má Engström. Right. Uh, yes, uh, the fundament... Ano, již jsme v výboru MKO o tomto tématu diskutovali. Já ještě chci říci, že základní problém je zde ten, že v podstatě je na nižší úrovni než základní právo. Celní eh, orgány pak mají právě eh, právo konfiskovat legálně dovážené zboží. Paralelní dovozy jsou zákonné a jestliže mají celní orgány eh, právo toto zboží konfiskovat, pak to překračuje určité normy. Jestliže bychom chtěli změnit naše stanovisko k paralelním dovozům, pak to můžeme, ale měli bychom to udělat jako separátní z legislativy a ne dát další pravomoci celním úřadům. Druhý příklad, malé zásilky například. My všichni souhlasíme s tím, že padělání zboží je špatné. Já také se nedomnívám, že opravdu padělané zboží by bylo dobrou věcí. My bychom se měli snažit toto zastavit. Ale v některých případech případech také například toto padělané zboží představuje hrozbu pro lidské zdraví, ale především to ničí normální běžné společnosti. Ale když hovoříme o obchodním dovozu, jestliže soukromý zákazník, soukromník, si koupí boty, které jsou padělané, ale mají na sobě logo Nike, tak buď to se stane obětí k eh, trestného člinu, což není nelegální, eh, protože netušil, že jsou nelegální, ale on také za druhé si je může koupit, i když ví, že jsou padělané. To znamená, že v některých členských státech si soukromé osoby mohou padělané eh, zboží koupit, ale v některých ne v některých členských státech si může zákazník koupit něco online a z nepochopitelných důvodů, když by zákazník neznal toto nařízení, pak mu vlastně celní orgány toto zboží ukradnou. Tak by on na to nazíral. A já se domnívám, že to by bylo opravdu zničující. My chceme, aby zákazníci měli důvěru v nákup online a toto by působilo přesně opačně. Je to tak také by to bylo nespravedlivé, protože v některých státech je opravdu zcela zákonné, legální kupovat si padělané zboží. Altri interventi? Ještě někdo se hlásí o slova? Není tomu tak? Možná zpravodajka chce ještě něco říci? Ano? Já jsem chtěla reagovat na otázky kolegy z Peronyho. Samozřejmě existují postupy, nápravy škody nebo odškodnění podniků, které tuto škodu utrpěly. Pokud jde o náklady na zničení, tak to je článek 27, který o tom hovoří. V zásadě je to ten držitel práv, který nese náklady, ale má zde právo odvolat se proti tomu, kdo zboží padělal. Problém je v tom, že je těžké najít toho padělatele. Často je to zboží dováženo z Číny nebo z jiných dost nepřístupných eh, a nepříliš spolupracujících zemí. Takže to je ten skutečný problém. Pokud jde o paralelní dovoz, to je velmi závažná otázka. A právě proto si myslím, že bychom se měli obrátit na komisi. Ta odpoví lépe než já na otázku pana Armstronga. Ale jisté je, že se jedná o nezákonný paralelní dovoz, který je předmětem této legislativy a já už jsem se setkala s celou řadou osob, která mě vysvětlila, že většinou nezákonný paralelní dovoz se jde ruku v ruce s padělanými výrobky. Často je to v jednom kamionu, v jednom kontejneru. A já si myslím, že to je věc, kterou bychom měli vzít v úvahu. Děkuji. Komise chce něco říci? No mi no. no. Va Ne, dobře. Uzavřeli jsme i tento bod. A teď můžeme dát slovo Janu Filipovi Albrechtovi, který bude hovořit o právu na přístup k právnímu zástupci v rámci trestního řízení a právu komunikovat po zatčení. Pořádku? Prosím. Ty chceš? Děkuji, pane předsedo. Máme zde návrh opatření, návrh opatření od komise, který souvislí s cestovním plánem k vytvoření minimálních standardů v trestním řízení. Tento cestovní plán, ta cestovní mapa začala opatřením, který se týkalo jazykových služeb, trestních řízení, tedy tlumočení a překládání. A nyní máme další stupínek, je to směrnice k Letter of Brave, tedy týká se to informací o právech a pak zde máme další stupínek a to je to, to opatření, kterému se věnuji já. Týká se to na práva na přístup k právnímu zástupci. Já si myslím, že to celé stejně jako by celková cestovní mapa je velice důležité opatření pro Evropský parlament. My jako parlament jsme během posledních let vždy volali po harmonizaci a pro vytvoření takovýchto minimálních standardů v Evropské unii. A vždy jsme toto požadovali, například v případě, když se jednalo o opatření vzájemného uznávání v rámci policejní a justiční spolupráce. Myslím si, že napříč politickými skupinami to vidíme velice pozitivně a reagujeme na návrh komise z celkového hlediska velice pozitivně a můžu říci, že toto je návrh, který my jako parlament jsme již dlouho požadovali. No tady všemu ovšem Samozřejmě, jakožto výbor pro právní záležitosti, k tomu předložíme své mínění a samozřejmě i jako Evropský parlament v rámci řádného legislativního postupu chceme být tedy zapojeni do vytvoření takovéhoto legislativního návrhu. A myslím si, že je správné, že my jako výbor pro právní záležitosti se snažíme co nejdříve předložit stanovisko, aby potom, a uvědomíme jsme si, že příslušný výbor je výbor Libe, aby tento výbor potom mohl zohlednit náš názor a eh, aby mohl eh, legislativní návrh včas komentovat. Je to důležité i z toho důvodu, že již na radě probíhají první diskuze o tomto návrhu komise a je proto obzvláště důležité, abychom my, jakožto Evropský parlament, kteřím jsme eh, řádným spoluzákonodárcem v této věci, abychom tedy včasně předložili naše komentáře k těmto návrhům a k tomu, co předloží Rada. Chci říci, že a týká se to reakce šesti členských států na Radě, kteří jsou velice zdrženliví vůči tomuto návrhu komise a mimo jiné i z toho důvodu, že možnosti ochrany práv jednotlivců v rámci trestního procesu mají být harmonizovány na velice vysoké úrovni, totiž na úrovni Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Alespoň podle toho, jak si to vykládá Rada Evropy, tedy alespoň mnoho zemí v Radě Evropy, podle tohoto výkladu se věc má tak, jak se to těm šestitlenským, zemí nelíbí. A já si myslím, že je důležité, abychom harmonizovali práva jednotlivců na vysokém úrovni. A myslím si, že my jako parlament bychom měli jasně ukázat, že si přejeme, aby práva jednotlivců v trestních řízeních byla harmonizována alespoň na té úrovni, jakou e, vlastně zavádí Evropský soud pro lidská smláva na základě Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a že je třeba v této oblasti mít jednoznačnou interpretaci a proto zcela jasně vítám, že návrhu komise jsou obsaženy odkazy které se snaží zavést podobné standardy, například v rámci přístupu k obhájci takové standardy, jak to již formuloval Evropský soud pro lidská práva. Zejména chci podotknout, že a týká se to otázky použitelnosti důkazních prostředků v trestním řízení, že toto musí souviset ve velké míře na tom, zda byl zaručen a zajištěn přístup k právnímu obhájce k zastupiteli. Já si myslím, že to pro nás, pro parlament, musí být jakousi červenou nití, protože toto je neustálá judikatura Evropského soudu pro lidská práva. Není možné. Samozřejmě nechceme, aby vyšetřování nějakým způsobem tím bylo ohroženo, ale je důležité opravdu dodržovat standardy v rámci trestního řízení. Jde tedy o to, týká se to v tomto případě tedy podezřelých a obviněných, pro ně je důležité, aby se jaksi v rámci řízení narozhodovalo své volně, aby měli možnost vyžadovat se a domáhat se svých zpráv a standardů, které se s nimi pojí. A v návrhu, který jsme nyní předložili, a týká se to našich změn ze strany výboru Jury, zejména postavení dětí či obzvláště zanitelných osob. Na to jsme se zaměřili a myslím si, že to je záležitost, které jsme se jako parlament vždy věnovali a budeme se jí věnovat i nadále. Na několika místech jsme ukázali, že výjimky, které se týkají národních zvláštností, my jako parlament zpravidla nemůžeme akceptovat, pokud takovéto výjimky vede k tomu, že ta vlastní úprava, o kterou se nyní stažíme, evropská úprava, že by tím tato úprava byla naprosto neplatná. Tedy tam, kde to není nutné, tam, kde jsou určité nejasnosti, tak podle mého názoru tam není možné poskytovat výjimky v rámci zvláštností podle národního práva protože kdyby si každý zadal o výjimku, tak bychom tuto směrnici v podstatě vůbec nepotřebovali. Když chceme mít společné standardy, tak se musíme samozřejmě postarat o to, aby takovéto standardy byly zavedeny. Týká se to samozřejmě některých oblastí, neznamená to, že by některé země již mnoho standardů nesplňovaly. Komise na to jasně poukázala ve svém návrhu. Ale i přesto přede všechno pro nás jako parlament je důležité uvědomit si, že nejde o to, abychom dovolili příliš mnoho výjimek a udělali z toho pravidlo. Ne, jde nám o to, abychom měli pravidla, na kterých se dohodneme, jakési přistyp, principy, které ve většině případů potom budou také uplatňovány. A musíme si uvědomit, že výjimky by měly i nadále zůstat výjimkami, i když samozřejmě v některých oblastech je možné, že budou nutné a potřebné a v rámci našich pozměňovacích návrhů to odpovídajícím způsobem zohledňujeme, ale je třeba, abychom výjimky zredukovali na nejmenší možnou míru. Takže to bylo to eh, některá ty změny, které jsem předložil a budu rád, když přijistí nové zpravodajky. Bohužel nemohou být dnes přítomny, ale příští týden budeme mít první schůzku stínových zpravodajů a budu rád, když podněty přijdou nejenom ze strany stínových zpravodajů, ale i od dalších kolegů z výboru. Těším se na vaše doplňky i na změny. Já jsem tam relativně otevřený vašim návrhům, protože se jedná o jakousi první fázi, o tom schromažďovat návrhy a nápady. Ale chci říci, že z obecného hlediska návrh komise je něco, s čím bychom měli souhlasit. A Ehm, již jsem se spojil v této věci s testínovými zpravodaji a myslím si, že je důležité, abychom rychle vypracovali společné stanovisko v této věci a jak jsem ji říkal, těším se na vaše podněty a impulzy. La parola al collega Stojanov. Slovo má kolega Stojanov. Благодаря, господин председателю. Мисля, че можем да общим тази точка от дневния ред. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že můžeme říci, o právu na telefonní hovor. A zde se tedy ptám zpravodaje, zda je tomu tak. Bulharská ústava stanoví, že každý po svém začení nějaký problém s tlumočením? Sì, sì, sì, има, ли, sì, има ли превод сега? сега? Благодаря. Та, казах, че а, това, което... Takže ještě jednou. V amerických filmech se hovoří o právu na telefonní hovor to je právě to, o čem dnes diskutujeme, ale pan zpravodaj mě potvrdí, zda v tom mám či nemám pravdu. Bulharská ústava stanoví, že každý zatčený má právo na právního zástupce a to od chvíle svého zatčení. Je zde propast mezi skutečností a teorií. Před třemi lety jsem byl začen a to bez ohledu na mou parlamentní imunitu. Jakmile máte na rukou pouta, jakmile do vás kopou do břicha a do hlavy, tak je opravdu těžké hájit svá práva. Samozřejmě tento problém je velmi důležitý, protože Takováto práva jsou eh, popisována v celé řadě dokumentů. Uvádí se tam, že každý má právo na právní pomoc, na právního zástupce. Nicméně v té chvíli nevíte, jak postupovat. V amerických filmech eh, vidíte, že tam je tedy to právo si zavolat. Když jsem byl začen já, tak eh, mě nebylo umožněno v podstatě nic. Byla porušená má práva. Já si myslím, že tato práva musí být výslovně obsažena v dokumentech, včetně odpovídajících lhůt. Když mě v mé zemi zadržela policie, tak v mé zemi platí lhuta 24 hodin. Já nevím, jestli v jiných zemích platí stejná lhuta. V každém případě práva zatčeného musí být někde jasně obsažena. Jaká komunikace je umožněna začené osobě, jakým způsobem může tato osoba komunikovat a tak dále. Já tedy udělám vše pro to, abych panu Albrechtovi pomohl k tomu, aby tato zpráva byla úspěchem, vzhledem k tomu, že mám i osobní zkušenost, aniž bych se tím nějak chlubil. Prostě tak to je. Děkuji. Kolega Speroni. Kolega Sperony. Děkuji. Našel jsem v dokumentu odpověď na otázku, kterou jsem chtěl položit, takže děkuji. Ještě někdo další? Komise? Merci, euh, monsieur président. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím být velmi stručný. Děkuji panu Janu Albrechtovi za jeho zprávu a také za jeho vystoupení, za poděkování komisi. Děkujeme mu i za jeho návrh stanoviska. Tento návrh ohledně přístupu k právnímu zástupci v rámci trestního řízení a ohledně práva na komunikaci po zatčení, to je zásadní návrh, aby se prostor spravedlnosti stal skutečností. Je to velmi důležitý návrh, protože skutečný přístup k právnímu zástupci ovlivňuje regulérnost celého trestního řízení. Je to klíč k rovnému procesu a spravedlivému procesu. Komise ve svém návrhu také počítá s tím, že každý zatčený bude mít právo komunikovat se svou rodinou nebo s konzulárním či diplomatickým zastoupením v Evropské unii. To se týká jakýchkoliv zatčených bez ohledu na jejich státní příslušnost. Pokud jde o právo na právního zástupce, návrh navazuje na rozsudek Saldus z roku 2008, to je judikatura soudního dvora, tam se říká, že právní zástupce musí být přítomen už při prvním výslechu začené osoby ze strany policie. Komise racionalizuje a vyjasňuje toto právo. A samozřejmě jde nad rámec judikatury soudního dvoru. E, tam máme článek 5, článek 6, e, to jsou práva, která nejsou obsažena v judikatuře soudního dvora. Návrh komise také počítá s přístupem e, k právnímu zástupci, také v postupech e, nebo v řízeních, e, která jsou spojena s evropským zatýkacím rozkazem, přítomnost právního zástupce ve vysílacím státu. To je věc, která velmi leží na srdci i Evropskému parlamentu. Návrh eh, popisuje také činnosti, které může právní zástupce vykonávat pro svého klienta. Právní zástupce podle našeho návrhu by měl být schopen hrát aktivní roli. Měl by být schopen eh, být přítomen a pomáhat eh, při každém výslechu, žádat o vysvětlení, klást otázky. Měl by být také přítomen při sběru důkazů, Například, když probíhá prohlídka za přítomnosti jeho klienta, s výjimkou nějakých výjimečných okolností. Návrh se snaží o nalezení rovnováhy mezi zájmy obhajoby a práva na vedení vyšetřování. Činnost právního zástupce může být omezená v mimořádných eh, událostech nebo v mimořádných okolnostech které podle návrhu komise pokrývají pouze případy, kdy je to nutné kvůli ochraně života, kvůli ochraně lidského života. Dále je zde také klíčový návrh ohledně postupu v případě, kdy je právo na právního zástupce odepřeno. To nemůže být použito v případě, kdy osobě bude odepřeno právo na právního zástupce. To je zatím z mé strany vše, ale jsem samozřejmě připraven odpovědět vaše eventuální dotazy. Děkuji. Tím jsme uzavřeli. A ne. Ještě zpravodaj, pan Albrecht, prosím. Já ještě. Děkuji. Také nechci naši diskusi dlouho protahovat. Já jsem pouze chtěl reagovat za prvé na otázku, která zde byla položena, jak to vypadá s tak říkajíc protikladem teorie a praxe v jednotlivých členských státech. Ve všech evropských členských státech pozorujeme, že je to otázka toho, jak se jednotlivé zásady také provádějí v praxi, že existují dobré modely, ale také méně dobré modely. A právě vzhledem k tomu, že máme společný právní prostor a máme různá opatření, jako například vzájemné uznávání rozsudků a evropský zatýkací rozkaz. A právě proto bychom měli mít standard, který bude závazný pro všechny členský stát, členské státy. A tato závaznost je důležitá, ale také jednotlivé členské státy mohou jít ještě nad tuto úroveň. A nesmíme udělat tuto chybu, kterou jsme dělali v minulosti, abychom tady měli nějaké závady, závody směrem k dolní úrovni. Takže když půjde o to, jak nějaká praxe bude zavedena, tak aby se zavedla praxe na té nejnižší úrovni. A to by byla nesprávná cesta. A zde my jako Evropský parlament musíme požadovat vysoký standard, tak jako jsme to dělali v minulosti. A tak budeme také postupovat s našimi zprávami, protože my tady vidíme, že nechceme zakotvit pouze nejnižší, tedy minimální standard vyplývající z úmluvy o lidských právech, ale také například můžeme zakotvit jednotlivé vysoké úrovně z jednotlivých členských států a také, aby právě tyto vysoké standardy z jednotlivých členských států se projevily v naší společné pozici. A potom je tady ještě další argument, který je mimořádně důležitý, a sice to, a když my jako Evropská unie také přistoupíme k Evropské úmluvě, tak e, musíme samozřejmě tyto standardy udržet také u soudu ve Štrasburku. A právě proto je důležité, abychom dosáhli vysokého eh, standardu z hlediska Evropské eh, rady Evropy ve Štrasburku a také z hlediska jednotlivých členských států. Takže opravdu jde o to, abychom udrželi vysokou úroveň našich společných norem a tento společný standard by měl být závazný pro všechny členské státy. Děkuji vám. Pan kolega Stojanov ještě jednou požádal o slovo. Благодаря, господин председател. Един кратък въпрос към комисията имам, тъй като това... Děkuji, pane předsedo. Já mám otázku pro komisi. Zdá se nám, že komise navrhuje minimální normy A jednou z těchto minimálních norem je, že právní zástupce by měl být přítomen při prvním výslechu zadrženého. Nicméně ve většině členských států toto pravidlo neplatí nebo není uplatňováno. v některých eh, členských státech je habeas corpus uplatňováno ještě dříve, než dojde k prvnímu výslechu. A proto se ptám, zda právní zástupce by neměl být přítomen ještě před prvním výslechem. ještě dříve, než je ten podezřelý prohlášen za podezřelého, aby mohl právní zástupce pomoci při uplatnění habeas corpus. <clears throat> Děkuji, tím jsme uzavřeli tento bod. Už se nikdo jiný nehlásí o slovo. A nyní můžeme přistoupit k bodu číslo 14, kde je zpravodajkou Eva Lichtenberger. Ale nemůžeme hlasovat. Oda navrhuje hlasování protože hlasování na tomto výboru dnes začíná v 17 hodin. Můžeme přesunout různé body na pořadu jednání s výjimkou hlasování, takže prosím Evu, aby představila své stanovisko a uvidíme, k čemu dospějeme, kolik času ještě budeme mít, prosím. Promiňte, mohu hovořit německy. Otázka přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise musí z naší strany být zodpovězena ve smyslu maximální transparentnosti. To je jasná věc. Společně jsme se pokusili jít touto cestou a protože výbor, příslušný výbor, se rozhodl, že chce pokročit rychleji, než to měl naplánován. tak chci podotknout, že v této věci mně jde v první řadě o to, abychom si uvědomili, že tato záležitost se již táhne velice dlouhou dobu, že máme na stole starý návrh a že jde o to, abychom zohlednili strategii komise a podívali se na nový návrh, který by pokrýval pouze minimální část celkové záležitosti. Nejde nám tedy o to, abychom se vědomili pouze tomu malému návrhu, protože v tomto případě bychom se museli obávat toho, že ten velký návrh, který je důležitý pro nás, pro všechny, nepřijde včas. Proto chceme mít eh, souborné stanovisko, podpořit ho tak, jak to naplánoval pan Michael Cashman. A to je vlastně výchozí bod našeho přístupu k této záležitosti. Museli jsme to tedy předsunout. Existuje dopis, který jste dostali všichni k dispozici, protože se tedy lhůty nyní v průběhu celého procesu změnily. A byla bych ráda, kdyby se to takto akceptovali, protože, jak říkám, je to poněkud obtížný případ. Celé se to ještě zkomplikovalo tou otázkou výpadku proudu, který, který jsme měli v rámci poslední zkuze našeho výboru. Tehdy jsme nemohli kvůli výpadku proudu včas zareagovat. Je mi to líto, ale to je problém, který nevznikl z naší strany. Ci sono interventi? Ještě někdo se hlásí slovem? Nikdo. Teď si musíme udělat přestávku na čtvrt hodiny a znovu se zde sejdeme za pět minut pět. Děkuji. Quanti, quanti mh, mm, deputati Vado. abbiamo? Vado. Vado. Sì, sì. <clears throat> Cari colleghi, siamo, riprende la seduta. Drazí kolegové, budeme pokračovat v našem zasedání. Votiamo. Allora. Diskutovali jsme o bodu 14, zpráva Evy Lichtenberger. Teď už máme pět hodin, můžeme tedy přistoupit k hlasování. Budeme hlasovat o návrhu Evy Littenberger, přístup veřejnosti k dokumentu Evropského parlamentu, Rady a Komise. Hlasujeme o stanovisku. Kdo je pro, zvedněte ruku. Nef. Kdo eh, je vota contro? Kdo proti? Kdo se zdržel? Nikdo? Přijato. A nyní budeme hlasovat o ADR, kolegyně Diany Volis, kterou tímto vítáme, protože má za sebou dlouhou cestu, protože Anglie, jak víte, je daleko od Evropy, takže cesta do Bruselu je opravdu těžká a náročná. E quindi possiamo riprendere. Můžeme tedy začít hlasovat. Upřímně vás zdravím, je to opravdu upřímný pozdrav, vítám vás. Budeme tedy hlasovat. o alternativním řešení sporů. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Přijato. 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo tři. Kdo je pro? Proti? Přijato. Imko B. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Přijato. Imko D. Doplnění. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Imko E, druhá část. Kdo je pro? Proti? Přijato. Imko F, druhá část. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 5 pro, proti, zamítnuto. 6. Kdo je pro? Proti? Přijato. 7. Pro? Proti? Přijato. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 3. Kde pro? Proti? Přijato. Kompromis 4. Kde pro? Proti? Přijato. Kompromis 5. Kde pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 22. Kde pro? Proti? Moment. Musíme to opakovat, protože vzhledem k tomu, že jsem viděl, že <laughs> došlo k nějaké nesrovnalosti, tak opakujeme hlasování o pozměňovacím návrhu 22. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 24. Kdo je pro? Proti? Přijato. Imko 4. Kdo je pro? Proti? Přijato. Imko 7. První část. Kdo je pro? Proti? Přijato. Imko 7. Třetí část. Kdo je pro? Proti? Přijato. 25 pro, proti, zamítnuto. 26 pro? Proti? Tak ještě jednou, promiňte, abychom to spočítali. Pozměňovací návrh 26, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 30. Kde je pro? Proti? Zamítnuto. 31. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 32. Pro? Proti? Přijato. 33. Pro? Proti? Přijato. IMKO 5. Pro, proti? Přijato. Kompromis 7. Pro, proti? Přijato. IMKO 7, druhá část. Ne, o tom se nehlasuje. Imko 18, druhá část. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 40. Kdo je pro? Proti? Přijato. Imko 2, první část. Kdo je pro? Proti? Přijato. Imko 8. Kdo je pro? Proti? Přijato. Imko 10 pro. Imko 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuta. Pozměňovací návrh 28. Kdo je pro? Proti? Přijato. IMKO 19. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 41. Kdo je pro? Proti? Přijato. Imko 11, druhá část. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Imko 15. Kdo je pro? Proti? Přijato. Imko 20. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Ještě jednou, promiňte. Jsou zde námitky, takže IMKO 20. Kdo je pro? IMKO 20. Je to přijato? Proti? Zdrželi se? Je to přijato. Pozměňovací návrh 42. Pro, proti? Přijato. Imko 3, první část. Pro, proti, přijato. A teď hlasujeme o zprávě jako celku, kdo je pro. Moment, musíme to spočítat. Proti. Zdrželi se? Jednomyslně přijato. A teď přistoupíme ke zprávě Léne o aténské úmluvě. Přeprava cestujících a jejich zavazadel po moři. Máme jen jedno hlasování, takže kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, jednomyslně přijato. A nyní hlasujeme o zprávě Mendels stanovisko, je to tedy stanovisko o sportu. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 2. Pro, proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis Manders. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 5. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 6. Pro, proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 8. A kompromis. Kdo je pro? Proti? Přijato. Konečné hlasování o celém usnesení. Kdo je pro?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 o stanovisku. Kdo je pro? Zvedněte ruku. Kdo jste proti? Tři. Je to přijato. A kdo se zdržel? Perony. Je to přijato. Sospendiamo tre minuti perché... Tři minuty přestávka, protože potom bude pokračovat neveřejná schůze. A to už jsme dělali na začátku. López Royo. Dispute involving parliament. Questo è a porte chiuse. Ah. Porte chiuse. Se, se Ne. può dire che il resto lo votiamo. Il resto lo votiamo. O ostatních záležitostech budeme hlasovat na neveřejné schůzi. Zahajujeme tedy neveřejnou schůzi.